našeho programu, eh, což je společná rozprava, eh, která se týká eh, bankovní unie, zpráva Hockmark, rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků a doporučení do druhého čtení Eh, pana Simona. To je doporučení, které se týká systému pojištění vkladů. Dám hned slovo zpravodaji panu Hokmarkovi, který má čtyři minuty. Prosím. Eh, Paní předsedající, dnes tady máme rozhodnout o budoucí podobě bankovního sektora, bankovní unie. Jde o směrnici pro ozdravné postupy eh, u bank. Loni jsme se eh, shodli na politické dohodě, která by měla v podstatě vést k tvorbě nové legislativy. Až dosud nebyly, nebyla žádná společná pravidla, jak naložit zkrachující bankou v Evropské unii. Taková pravidla kolikrát neexistují ani na národní úrovni. Tento rámec by měl určit, co se bude eh, dít s bankou, když se bude likvidovat, tak aby to mělo minimální dopad na daňové poplatníky a na finanční stabilitu. Je tu zaveden princip bail-in a s tím, že akcionáři banky by měli také nést eh, svůj díl eh, ztrát v takovém případě. A také se tady upravují pravidla pro spolupráci orgánů jednotlivých členských států je tady také uvedeno, že bail-in by měl být hlavním způsobem, jak zachránit banku. To je řešení, které potřeba v systémové krize. Nikdo v budoucnosti by neměl předpokládat, že daňoví poplatníci budou pomáhat bankám v problémech, ale neměli bychom eh, také eh, automaticky předpokládat, že eh, daní poplatníci budou vždycky zasahovat Směrnice o zdravných postupech pro banky také zavádí další zásady bankovní unie a jednotného mechanismu pro řešení problémů. Tady by měla být pravidla e, společná pro 28 členských států. A to je, paní předsedkyně, nesmírně důležité. Znamená to, že když se v eurozóně vede diskuze o bankovní unii, tak by to nemělo vést k roztříštěné situaci v bankovnictví v celé Evropské unii. Víme, že tato směrnice bude základním kamenem této bankovní unie. Je to základní věc také eh, v úvahách do budoucna. Síla evropské ekonomiky a finančních trhů leží ve schopnosti jednat eh, jednotně mobilizovat všechny zdroje, které na všech trzích existují tak, aby se spojili v jednu finanční sílu. Když se podíváme na vzdálenější horizont, tak tento a další zprávy na závěr tohoto volebního období by eh, měly vést ke stabilizaci situace a podle mě jsme až dosud nic takového neviděli Já myslím, že bychom měli nadcházející roky využít k reflexi o tom, co se nám podařilo, co se nám nepodařilo a jaké budou dopady implementace této legislativy. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak evropské finanční trhy budou fungovat po zavedení této velmi ambiciozní regulace. Já si myslím, že je správné říci, že nyní klademe základ pro stabilní bankovní sektor. A také vytváříme prostor pro dynamická rozhodnutí, protože tady vytyčujeme zodpovědnosti pro vedení bank. Jde o to, aby banky eh, měly důvěru, aby také věděli, kdo, je, eh, kdo ponese náklady na jejich záchranu v případě, že se dostanou do problému. Do problému. Myslím, že jsme tady také zachovali principy tržní ekonomiky. Zvýšili jsme kapitálovou přiměřenost, zavedli jsme pravidla pro pojištění vkladu, máme nová pravidla pro finanční nástroje, pro deriváty a když se podíváme na všechny tyto zákony, tak si uvědomíme, že jsme toho dosáhli hodně a nyní bychom měli přemýšlet o tom, jak to bude fungovat dohromady. Měli bychom se možná začít zabývat i dalšími věci, které budeme potřebovat. Potřebujeme dynamický finanční trh. A litmusovým papírkem bude to, jestli poroste evropská ekonomika. Já jsem pyšný na výsledek naší práce. Chtěl bych vyjádřit svou vděčnost svým kolegům za velmi profesionální spolupráce, za velmi konstruktivní přístup. Chtěl bych poděkovat Elize, Wolfovi, Filipovi, Niky, eh, sekretariátu výboru Econ za velké úsilí a odbornost a chci poděkovat také komisaři Barnierovi za práci jeho um, služeb. Teď jsme připravili prostor pro bankovní unie, která by měla být stabilnější a flexibilnější a doufáme, že eh, přijde hospodářský růst a zaměstnanost. Grazie. Děkuji. Nyní má slovo druhý zpravodaj, pan Simon, čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, no ty z vás, kteří tady vidím, eh, kteří pracovali na tomto tématu, ehm, pět let máme za sebou, kdy jsme pracovali v tomto parlamentu na bankovní unii, kterou dokončujeme. Mm, na konci, včas ke konci legislativního období a včas pro daňové poplatníky, protože um, tato bankovní unie se jí podařilo zjít daňového po, poplatníka přímo jaksi uh, z místa, kde je zasažen a posadit ho uh, dozadu. Takže již není v první řadě, když nastane bankovní krize v budoucnu. Podařilo se nám společně s komisí a radou vedle mm, dohledu legislativy o řešení problémů a e, vytvořit systém zajištění, za který jsem byl zodpovědný jako stínový zpravodaj. Máme systém zajištění, který e, společně s některými dalšími věcmi e, musí tedy být spuštěn a musí přitom být překonány určité překážky. A tady chci říci, že bylo dobré, že jsme eh, šli do prvního čtení, že jsme si vzali na to čas a že teprve teď uzavíráme tento legislativní postup, že se nám podařilo dosáhnout mnohého, podařilo se nám mm, za ty skoro tři roky eh, dosáhnout toho, co by co rada nechtěla připustit. Podívejme se na výši eh, fondu pro zajištění vkladů. Máme eh, to, co bylo původně navrhováno, máme, byla v minulosti ani ne polovina toho, co teď, čeho jsme dosáhli, takže mám, jsme vytvořili dvojnásobnou stabilitu pro daňové poplatníky a mm, pro eh, zajištění bank příští bankovní krizi. V otázce vyplácení se nám podařilo, aby běžný občan měl zajištěn přístup ke svým financím během krátké doby. Do týdne bude mít eh, běžný uživatel mm, mm, běžného účtu přístup ke svým penězům. Mm, toto eh, eh, tomu tak nebylo v celé řadě členských států v minulosti a nám se podařilo, že díky berlínskému principu konečně v oblasti bank platí princip riziko musí jít spolu s odpovědností a to bude do budoucna pravidlem. Podařilo se nám eh, jak se postavit věci zpátky na zem. Jsem si plně vědom toho, že, to, že se to bude ověřovat v praxi, že eh, některé věci samozřejmě se budou muset dolaďovat v dalším průběhu, ale jsem si jist, že tento parlament společně s komisí, s radou i nadcházející legislativou to odpovídajícím způsobem bude schopen doladit. V této fázi chci říci, k tomu, co bylo doposud dosaženo. Chci poděkovat stínovým zpravodajům. Chci komisi s komisařem Barnier také poděkovat a především litevskému předsednictví, které mělo odvahu ten, eh, toto, bez, toto téma, které vypadalo tak beznadějně, tedy zajištění vkladů, se jim podařilo dotáhnout ehm, že je díky tomu možné dokončit bankovní unii. Je to dobrý den pro eh, daňové poplatníky a pro občany v Evropě. Děkuji a za rado nyní pan ministr Venizelos. Děkuji, paní eh, předsedající. Vážení poslanci, je velkou ctí eh, vystupovat eh, jménem Rady v takto důležitý okamžik, protože jsme učinili obrovský krok směrem k další evropské integraci a k bankovní unii. Rychlé dokončení bankovní unie vysle, vyšle velmi silný signál všem těm, kteří pochybují o schopnosti Evropské unie být konečně z krize a mít potřebné nástroje k tomu, které by měly zamezit tomu, aby docházelo k dalším problémům na finančních trzích. Bankovní unie je nezbytná, pokud máme ukončit propojení mezi státním zadlužením a situací v bankovnictví. Jde o to, jak zajistit, aby finanční trhy měly dostatek likvidity a aby finanční služby fungovaly e, přes hranice v celé EU. Bankovní unie tedy byla vytvářena dva roky a umožní Evropské unii z krize posílena. Je to zásadní krok k opravdové hospodářské měnové unii, která by se měla opírat o solidaritu ohledně jednotné měny, vytváří jednotný regulační rámec v bankovním sektoru a prospěch by z toho eh, měli mít všichni občané Evropské unie a jednotný trh jako celek. V souvislosti eh, s hospodářskou unii eh, jsme už zavedli kapitálovou přiměřenost, která by měla dát bance potřebné rezervy pro případ různých eh, krizí a zátěžových situací podle eh, nařízení eh, Bazilej 3 také platí základní regulační rámec, který vlastně vytváří podmínky pro pojištění vkladů, tak abychom se vyhnuli problémům, které by potom mohly vést ke nestabilitě. Znamená to, že vkladatele mají záruky za své vklady v bankách až do určité výše což znamená, že o všechno nepřijdou v případě krachu jejich banky. A vymezují se také kompetence státních orgánů. Předpokládám, že v budoucnosti bude eh, přijat i systém pojištění vkladu, protože na tom jsme velmi intenzivně pracovali s parlamentem na konci loňského roku a předpokládám, že směrnice o pojištění vkladu později povede k celoevropskému systému pojištění vkladů. To je také nezbytné pro Evropskou unii a potažmo pro eurozónu. Těším se také na přijetí eh, rámce pro řešení problému, problémových bank. To je také součástí té celé konstrukce, o které dnes se, eh, se bude rozhodovat. Jde o zavedení postupu, který by umožnil ozdravení a přežití banky v problémech, eh, jde o zajištění základních funkcí banky a urychlení postupů při konsolidaci a také jde o to, aby náklady v první řadě nenesli daňoví poplatníci, ale banky sami a jejich akcionáři. Dále bych chtěl ještě dodat něco k regulačnímu rámci. Nařízení o dohledovém mechanismu umožňuje dohled nad bankami celé Evropské unii a také těch bank, které přejí být, si přejí být součástí toho systému. Mělo by to pokrýt všechny systémově důležité banky a umožnit spolupráci mezi národními dohledovými orgány. Mělo by to znamenat eh, stejné podmínky pro všechny, rovná pravidla hospodářské soutěže. A my jménem Rady také chceme výslovně přivítat, že teď se dostáváme na konec vyjednávání o této regulaci. To znamená, že můžeme začít eh, uvádět tuto důležitou legislativu do praxe. Eh, není žádným tajemstvím, že to byl velmi dlouhý a těžký proces, ale můžeme to označit za eh, velký průlom a za velký úspěch. Samozřejmě, že ta výsledná dohoda neuspojí úplně všechny, ale úroveň našich ambicí je i nadále velmi vysoká a já doufám, že výsledkem bude dohoda, se kterou budeme moci všichni být spokojeni. Naše ambice jsou vysoké, ještě nám chybí jeden malý krok k dovršení tohoto důležitého úspěchu. Vytvořili jsme základní předpoklady a záruky pro daňové poplatníky a vkladatele, které by měly vést ke stabilitě a zamezení pro dalších problémů v budoucnosti. Chtěl bych poděkovat všem eh, zpravodajům a stínovým zpravodajům, předsedům eh, příslušných výborů a celému parlamentu za velký příspěvek eh, do této debaty, samozřejmě také panu komisaři Barnierovi, který hrál klíčovou roli v tomto procesu. A děkuji také Janisovi Tornadovi, který předsedal Ecofinu během eh, této doby a je také stálým členem euroskupiny a všem ostatním, kteří přispěli k tomuto institucionálnímu úspěchu. Děkuji, pane ministře. A nyní má slovo pan komisař Barnier. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den. Vidíme, že to je významná chvíle dnes poněvadž to je poslední plenární schůze vašeho parlamentu a také poněvadž díky těmto třem eh, předpisům, které vytváří celek, dámy a pánové, společně s předsednictvím vytváříme architekturu regulace a finanční stability. Poté, co Evropská unie, i když ještě neskončila ta doba potíží, tak poté, co jsme byli postiženi obrovskou finanční krizi v roce 2008, která podkopala růst i zhoršila eh, zadluženost státu a vyprovokovala velké problémy ekonomické, sociální, politické, mm, se kterými se prozatím ještě potýkáme. A vzhledem k této krizi Eh, když si vzpomeneme na únor 2010, tak eh, od té doby jsme společně velice intenzivně pracovali a eh, zde za Evropskou komisi musím říci, že my jsme předložili více než 40 legislativních návrhů, abychom řešili tuto krizi, vyvodili z ní ponaučení a nastolili stabilitu. Tato architektura, eh, eh, tu jsme budovali společně, třeba i eh, s tady z těch poděkovat panu Karasovi. Nám jde o to, jak si ošetřit více než 3000 bank členských států a vytvořit takový referenční rámec, což vytváří ta Single Rule Book a i jsme přejali předpis, který se týká pojištění vkladu. Peter Simon a Gunnar Hotmark, eh, eh, Sharon Bowles a další členové výboru Econ. Těm musím poděkovat, protože společně jsme vytvořili tyto dva návrhy, které jsou zajímavé pro jednotný trh a podařilo se nám eh, nastolit rovnováhu. Eh, máme single rulebook pro zvládání bankových krizí ve všech členských státech spolu s prevenčními nástroji, nástroji prevence, tak abychom i mohli zvládat eh, momenty selhání bank a aby ne jako v minulosti, aby potom to byl daňový poplatník, který za to za všechno platil, platil za chyby a slabiny bank. Náš úkol, který byl již tak sám těžký, ještě eh, byl stížen vývojem ekonomické situace. Počíná rokem 2010 tato finanční krize na trzích se zdvojnásobila, umocnila se eh, eh, krizí zadluženosti státu, a to především v eurozóně. Je tedy třeba zvýšit tempo a více intenzivněji se integrovat a vytvořit mechanismus jednotného dohledu který i eh, bude doprovázen mm, předpisy, eh, mm, které upravují bankovní unii. Eh, to je návrh, který jsme předložili ve dvou etapách, počínaje zářím 2012 a zde chci poděkovat všem předsednickým státům, tedy kyperskému, irskému, Eh, litevskému, hm, které již bylo citováno samozřejmě. I zde vítám místo předsedu pana Venizelose za řecké předsednictví, které bylo velice aktivní a je velice aktivní a on je velice aktivním. Mají i velice aktivního ministra financí Janise Stumarase. Takže my jsme přešli do vyšší rychlosti a od samého počátku jsme všichni souhlasili s tím, že je to nutné, i parlament s tím souhlasil. Nezapomínejme, že v roce 2010 vy jste přijali nelegislativní zprávu, která právě apelovala na to, abychom vytvořili tento evropský rámec pro zvládání bankovních krizí, tak abychom znovu nastolili finanční stabilitu. Vy jste přijali i usnesení, které v podstatě je předvyzvěstí eh, eh, toho eh, to předpisu. Čtyři roky na to společně jsme eh, tuto koncepci převedli v realitu a překonali jsme první etapu, vytvořili jsme eh, mechanizmy jednotného dohledu, které budou rigoroznější pro všechny banky eurozóny, kde se budou aplikovat stejná pravidla, pravidla eh, jednotného trhu budeme mít One Single Rulebook a e, tato pravidla budeme e, aplikovat federálnějším, integrovanějším způsobem v eurozóně. Zde i vítám práci Marian Thyssen, e, kolegy Gigolta a všech stínových zpravodajů. I zde vítám práci centrální banky, pana Daniela Hnuje, paní Šluji, a další, kteří také pracovali na operativních aspektech dohledu. Oni vytvořili eh, quality review a eh, realizovali zátěžové testy a to všechno zájem o to, aby trhy i občané znovu měli důvěru ve finanční trhy. Samozřejmě dohled, eh, to je jedna věc, a potom řešení krizí bankovních, to je druhý pilíř tohoto předpisu. A ono to vůbec nebylo snadné, především pro mm, ten předpis o řešení bankovních krizí, krachu bank. bank protože zde na začátku jsme měli velice rozdílné názory. Vy jste ale vy prokázali, že se dovedete chovat pragmaticky, dospěli jsme ke kompromisu a dohoda z 20. března je velkým krokem vpřed. A zde velice vřele chci poděkovat Elise Ferreire eh, a samozřejmě předsedkyni Sharon Bowles a také eh, Corinne Wotman Cole, eh, Zvenovi Gigoltovi, Vicky Ford, tedy zpravodajům, kteří hodně na tom pracovali, a ta vyjednávání vždy byla velice zdlouhavá. Eh, I hm, nám to trvalo 17 hodin vlastně, než jsme se dohodli. Eh, já myslím, že jsme splnili úkol rozumně, racionálně, proto aby evropské banky byly solidnější a abychom eh, zde opět nastolili důvěru v euro a ve finanční sektor. Telegraficky připomenu pro ty, kteří nás poslouchají na webu, jaké, jaký byl pokrok. Za prvé jsme změnili paradigmus řešení bankrotu, nyní budou financovat akcionáři prostřednictvím bail-inu a interní rekapitalizace a potom zde bude na to fond pro bankovní krize, ale do toho fondu budou přispívat opět jenom banky. Bude to pro banky a budou to přispívat banky, protože před pěti, šesti lety eh, tehdy vlastně na e, e, pouze e, v podstatě to bylo pár bank, pro které jsme museli použít veřejné prostředky. A určitě tehdy i ta zadluženost státu nebyla takovým velkým problémem. Za druhé, ochrana střadatelů, vkladů, to je třeba také ještě posílit, tedy je tam ten limit 100 000 euro a všude tedy budou eh, částky garantovány a zde samozřejmě i riziko ztrát je velice slabé eh, pro eh, občany i malé střední podniky. Dále zavádíme v celé Unii i tu otázku prevence krizí, tedy připravit se na krize, to je důležité, jak v oblasti financí, tak i v oblasti ekologických katastrof. To platí všude. Prevence je vždycky levnější než následná reparace chyb. A když je třeba reparovat, opravovat, napravovat, to se také někdy stává, tak je třeba se na ty nápravy eh, předem připravit. A to je vždycky potom levnější, než když to probíhá nějak improvizovaně, neuspořádaně. A to víte, že jsme také provedli i v sektoru bank. A každá z bank musí ukázat, že je eh, zdravá, že může být eh, případně zachráněna. A za čtvrté, v eurozóně a ve všech členských státech, které eh, se chtějí zapojit do toho mechanismu řešení bankovních krizí, tak eh, zde je třeba mít jasno, že tento mechanismus se bude vztahovat na všechny banky. Máme zde i Resolution Board, eh, tedy ten výbor pro záchranu bank. Je to systém, který je spolehlivý. Vím, že je složitý, toho trochu lituji, protože zde komise i rada musí intervenovat pro to, aby mohli potvrzovat eh, rozhodnutí eh, toho výboru, té rady eh, pro řešení bankovních krizí. Tento systém se opírá o důvěryhodné finanční prostředky s tím, že se spojují prostředky a příspěvky ve výši 60 po dvou letech. A nakonec eh, eh, potom eh, systematičnost, koherentnost na vnitřním trhu. O to nám šlo. My jsme chtěli zachovat jednotu vnitřního trhu i prostřednictvím této směrnice a proto jsme vytvořili Single Rulebook, tedy manuál, který se bude aplikovat ve všech 28 státech. Dámy a pánové, musím vám poděkovat. Já i e, velice spokojeně kvituji vaše slova na adresu Evropské komise, která pracovala tedy odhodlaně, ale je to zcela normální Eh, já chci poděkovat tedy eh, týmu a generálnímu ředitelství pro vnitřní trh a všem odborným eh, oddělením komise. Vy jste akceptovali určité kompromisy, ono to nebylo snadné, především mi jde o mezivládní dohodu, i když je omezená, tak stejně byla těžko akceptovatelná pro řadu z nás. Avšak Eh, sloučení finančních prostředků, nezávislost eh, toho výboru pro záchranu bank, stabilizace veřejných prostředků, eh, odškodnění, odškodňování střadatelů, vkladatelů, to všechno bylo možné právě díky vám, díky vašemu odhodlání, kdy jste chtěli zachovat určitou vysokou úroveň důvěryhodnosti a integrálnosti tohoto textu. Tato bankovní unie se opírá o dva pilíře. Zde samozřejmě je to velice ambiciozní cíl, od nejambicioznější předpis o zavedení eura. Dnes a zítra mm, je třeba dbát na to, abychom zde měli rovné mm, podmínky pro všechny, tak jak to chce G20. Je třeba eh, si dát určitý čas, abychom zjistili, že skutečně tyto předpisy budou v praxi fungovat a pak je případně adaptovat, protože nám jde o to, aby zde byla reálná finanční stabilita jak bylo řečeno, jakmile tato stabilita bude znovu zavedena, tak budeme mít solidní, pevné základy a proto, abychom opět vytvořili větší transparentnost a zodpovědnost, jak řekl pan Simon, protože jde o morálku a o etiku, která trochu zmizela. A potom nám půjde samozřejmě o konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost v Evropě. Děkuji. Grazie, Děkuji, děkuji, pane komisaři. A nyní mají slovo řečníci za politické eh, skupiny. Pan Balc za EPP dvě minuty. Děkuji, pane předsedkyně. Z mého hlediska Bankovní unie je ten projekt v tomto volebním období v finanční oblasti, ten hlavní projekt a já tady souhlasím s komisařem Baniem v eh, tom, eh, s jeho argumenty. Stínový, jako stínovému zpravodaji PPE, samozřejmě přepracování eh, směrnice o zajištění vkladů mi leží na srdci především. Jsem velice rád, že konečně toto důležité téma pojištění vkladů je tedy můžeme přivést do konce. A jsem přesvědčen, že výsledek je dobrý. Eh, dovolte, abych se podíval trošku zpátky. Před více než dvěmi lety v eh, únoru 2012 bylo konstatováno v prvním čtení, poté co rada dlouho ta jednání blokovala. Ta jednání pak na podzim minulého roku litevské předsednictví znovu zahájilo a po třech trialozích 17. prosince bylo dosaženo schoda s radou. Jednotné standardy v celé Evropě pro pojištění vkladů. To je samozřejmě důležitý signál pro ochranu e, vkladatele. Znamená to konkrétně, že každý středatel má garanci do výše 100 000 euro a to bez nějakých ale. Je, je to, ochrana drobných středatelů má takto nejvyšší prioritu. Můžeme mít spokojeny s těmi e, dohodnutými opatřeními. E, u v případě řešení problémů bank ukázalo, e, prokázalo EU schopnost jednat. Právě finanční trhy, státní finance, e, by, které by mohly jinak být staženy do propasti, tak to už nemůže nastat. Zbývající dva pilíře bankovní unie, e, řešení problémů bank s dohledovými mechanismy a pojištění vkladů. Právě Eh, při eh, rozvoji odpovědného finančního systému. Toto znamená velký krok vpřed. EU je největší trh na světě a bankovní unie a systém na ochranu před finančním krizí je důležitý. A to, že se nám to podařilo eh, do konce legislativního období, je jenom dobře. Děkuji vám. Děkuji za e, socialisty demokraty paní Ferreira. Čtyři minuty. Prezident, na prezidentação plenárie. Eh, paní předsedkyně, eh, v tomto, při tomto zasedání, poslední v tomto legislativním období, par, Evropský parlament přijme tři základní bloky při řešení finanční krize. Možná je to nejdůležitější legislativa od roku 2008. Um, Eh, úspory v bankách představují 26 celounijního HDP a celé firmy nebo společnosti byly zataženy do krize. Mohlo se to dělat jinak a parlament to říkal již v roce 2010. Komisař Barnier zmínil zprávu z vlastní iniciativy parlamentu, kdy jsme požadovali uh, aby komise odvážně jednala a pod vedením Michela Barnieho a jeho týmu se byla nalezena odpověď. Banky jsou klíčem k evropské ekonomiky, je to životodárná krev, důležitá pro zdraví firem i e, občanů. Konečně máme evropská pravidla pro organizované řízení případů krize bank. Máme pravidla pro tzv. bail-in, kdy akcionáři a věřitelé platí náklady, nesou náklady jako první. Pak máme fond, který budou vytvářet banky na základě rizikového profilu. Máme také pojištění vkladu, garance pojištění vkladu do výše 100 tisíc euro. Do eurozóny a eh, eurozónu je ambice ještě vyšší. Máme bankovní unie s jednotným dohledem, který je eh, eh, koncentrován v BC, ECB. E Máme systém řešení problémů bank, zvané rezoluce. Jsem přesvědčena jako zpravodaj, že budeme přispívat ke zlepšování textu rady a to, co vlastně přijímáme, dává ECB pravomoci deklarovat, že banka již není životaschopná. Eh, nejsou tam žádné politické vlivy z členských států a také zajišťujeme, že mutualizovaná eh, část eh, fondu na rezoluci bude urychlena. Mm, jak Vzhledem k tomu, že jednání byla velmi obtížná, tak já chci velice tentokrát skutečně upřímně poděkovat Sharon Corin, Sven a Vicky Ehm, čtyři ženy a jeden muž, kteří tvořili náš vyjednávací tým. Chci jim poděkovat za jejich eh, úsilí a odolnost. Také chci poděkovat ehm, lídrům politických skupin, především mé vlastní socialistů a demokratů, také předsedovi parlamentu, kteří s námi úzce spolupracovali na podpoře naší, našeho odhodlání. Též jsme transformovali Evropský parlament eh, na eh, solidního, spolehlivého vědavacího parlamentu. Eh, partnera chci poděkovat řeckému předsednictví, prezidentu Eurogroup a za jejich úsilí, které vyvinuli jako spolu mm, zákonodárci. Samozřejmě bez našich eh, pracovníků, našich zaměstnanců by toto také nebylo možné. Ale musíme velice mm, pečlivě sledovat implementaci. My vítáme mm, připravenost rady ratifikovat mezinárodní dohodu do mm, ledna 2016. Eh, také úvěrová linka by měla být operativní před vstupem v platnost eh, rozoušního fondu. Doufáme, že nástroje jako preventivní kapitalizace budou dodržovat princip ehm, toho, že daňoví poplatníci už by neměli financovat banky. Eh, jednotný systém garancí vkladů, to ještě třeba dokončit. Tento parlament vytvořil základy na přerušení v závislosti bank a členských států ve snaze chránit daňové poplatníky a vkladatele, aby banky pomáhaly vytvářet pracovní místa a um, poskytovaly služby firmám. Um, doufáme, že se to podaří dobře implementovat. Děkuji za Alde, pan Klince, dvě minuty. Vážení kolegové, finanční sektor nám předhazoval, že v posledních eh, letech eh, je zaplavíme regulačním tsunami. Ale já si myslím, že všechny eh, ty nástroje, které jsme schválili, byly nezbytné, byly důležité a teď eh, uzavíráme sérii těchto nástrojů. Jinak si ale myslím, a komisař Barnier to také říkal, že to mohlo začít všechno špatně. Měli jsme začít nejprve s bankovní unii, protože cíl bankovní unie je eh, oddělit od sebe státní dluh a e, situaci v bankovnictví. Doufám, že tento nástroj e, přispěje k tomu, že už nebude muset probíhat regulační arbitráž, že tady bude větší jistota e, v tomto sektoru a já také doufám, že zmizí obavy z konfliktu zájmu mezi politikou a dozorem. A to Asset Quality Review které bude prováděno, eh, povede k dobrým eh, výsledkům a že se tím posílí důvěryhodnost ECB. Eh, e v minulosti to úplně nejlépe neprobíhalo. Doufám, že tedy to povede konsolidaci bankovního sektoru bez politického oblivu a doufám, že ten přechod z bail-out na bail-in nejenom povede ke sdílení nákladů, ale také ušetří peníze daňových poplatníků. Musí zase se to řídit rizikem. Celkově ten výsledek není úplně takový, jaký jsme si představovali, ale i tak to stojí za to. osm let na financování, ne 10, e, společné financování už za dva roky e, aspoň do výše 60 Myslím, že bychom při implementaci měli dbát na to, aby malé banky a spořitelny byly posuzovány z hlediska přiměřenosti a rizika. Co se týče, a to je poslední slovo, pojištění vkladu, tady jsem velmi rád, že byla zachována subsidiarita a nesouhlasím s panem ministrem, že by se to mělo co nejdříve převést na evropskou úroveň. Grazie. Děkuji. Pan Lambert za zelené dvě minuty. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Již nikdy a kolikrát jsme slyšeli tato slovo nikdy již daňový poplatník nebude nucen pomáhat eh, bance, která je ve ztrátě, nikdy již více. A dnes, a právě až dnes, na poslední schůzi, přijmeme právě nařízení nebo předpis, který začíná tento ambiciozní cíl převádět eh, ve skutečnost, to znamená, kdy nebude muset poplatník eh, platit za banky. A při předpisy, které dnes přijmeme, to je skutečný pokrok, ano, ano akcionáři, eh, věřitelé bank tedy budou eh, eh, muset platit dřív než je poplatník. Ale já se divím, během vyjednávání členské státy za podpory Evropské centrální banky, za podpory určité části Evropské komise a především panem Renem, který je neoliberál, tak bojovali proto, aby do tohoto předpisu mělichom i ustanovení o preventivní rekapitalizaci, tak aby stát mohl zachránit banku banku, která bude ve ztrátě, ale dřív, než bude skutečně ve ztrátě. To znamená, aby eh, mohly takto státy napravit ten fakt, eh, že již trhy eh, nemají důvěru v banku. A já se tomu divím, protože to znamená, že již nebudeme rekapitalizovat a jenom budeme rekapitalizovat tehdy, když to bude velice včasně. To je nepřijatelné. A není možné, aby banky byly nadnárodní, když tedy jsou při životě, když žijí a aby, byly, aby se staly pouze národními bankami, když umírají. Takže to není možné. Přece tady hovoříme o tom, že chceme více federálně řešit krize, ale čím dál více velké banky banky, až budou mít problémy, tak je bude řídit takové konsorcium státu a v Evropská komise. A nakonec lituji, pane Barniere, toto. Eh, ten hlavní předpis, který má skoncovat s existencí eh, bank, které tedy dělají všechno možné, co jde, takže tento předpis jde příliš pozdě, přichází příliš banky. Banky, které jsou příliš velké eh, pro to, aby tedy bylo možné nechat padnout, tak takové banky by neměly existovat a my bychom měli mít na to předpis a já lituji, že tento předpis na ty příliš velké banky nemáme. Grazie. Děkuji, děkuji za EKR. Paní Ford, dvě minuty. Thank you. Děkuji. Dnes eh, se díváme na tři části nových pravidel. Eh, ta první část se týká globální změny, které by měly vyřešit omily minulosti, kde banky, které byly v potížích, vedly buď k tomu, že úřady eh, buď by připustili velmi komplikovaný eh, bankrot, nebo museli zasáhnout a nést za to ty náklady. Teď máme ale řádný postup pro likvidaci bank. Eh, náklady nebudou muset nést daňoví poplatníci a vkladatelé budou chráněni. Finanční svět teď bude bezpečnější a to je do značné míry díky práci G20, eh, Bank of England a teď se to přijímá v rámci globální dohody. Děkuji vám za to, kolegům. Druhá část se týká pojištění vkladů. Je správné, že by to měly být banky a ne daní poplatníci, kdo by měli nést náklady eh, za tyto problémy. Některé státy se rozhodly vytvořit společný systém pojištění vkladů. Jiné státy, jako ten můj, se rozhodly eh, zavést zvláštní poplatek, který dnes do té rezervy eh, už eh, přinesl 2 miliardy liber. Jsem ráda, že ne všechny státy jsou nuceny k jednotnému přístupu. A třetí část je ta bankovní unie samotná. Tady se státy eurozóny rozhodly jít o krok dál a rozhodnutí, která kdysi byla přijímána na úrovni členských států, teď budou činěna na celoevropské úrovni, kde vznikne společný fond. Já vím, že to je kvůli mm, krizi v eurozóně, že některé státy eh, tak chtějí postupovat, ale Spojené království a další státy nejsou součástí eurozóny a jsem ráda, že mezi vládní dohoda dává najevo, že nemusíme přispívat a nést odpovědnost za tyto záležitosti a že existuje ochrana zeď mezi státy eurozóny a ostatními státy. Máme před sebou složitá jednání. Pokud máme dospět k mezinárodní dohodě, která bude dodržována, má respektovat národní specifičnosti a také to, že některé státy nechtějí čím dál tím užší unii a integrace. A já doufám, že tak to bude i v budoucnosti. Grazie per... Děkuji za GUE. Paní Matyáš, dvě minuty. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Když eh, finanční krize propukla, tak eh, i eh, světoví vůdci tedy přišli s prohlášeními, že se budou regulovat finanční trhy, že přijmou drastická opatření pro to, aby země, které zažívají tuto krizi, tak aby nikdy se již neocitli v podobné situaci. 26 evropského HDP bylo třeba na, zachránění, na záchranu eh, těchto bank eh, a ono to bylo vlastně ještě málo. Evropa musí udělat pořádek ve svých financích a zatím ještě ani k tomu nedošlo. Eh, ten projekt bankovní unie, to je nejlepší příklad toho, jak se neplní sliby. Bankovní unie selhala, eh, nebyla schopna vytvořit řádný regulační rámec pro finanční sektor. Instituce, které se zde navrhují, to je vlastně taková super centrální banka, která převezme veškeré funkce monetární politiky, bankovního dohledu spolu s mm, dalšími úkoly, které v podstatě jdou za rámec mandát centrální banky. To je nedemokratická instituce a nejmocnější, nejméně demokratická instituce na světě. A nakonec tady my vlastně eh, vytváříme ten fond pro eh, záchranu krachujících bank, ale eh, tady se hovoří o osmi letech, no co se stane za osm let za 8 let to si všichni třeba všechno rozmyslí. A eh, jak říkám, jediná dobrá zpráva je v tom, že to je celý balík předpisů. My potřebujeme eh, Eh, skutečnou reálnou reformu celého systému, finančního systému, který musí být lepší. Děkuji, děkuji. Paní Sinclair není. Ne, omlouvám se. Pan Paška za FND. Minuta. Vážená paní předsedající. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. V mé zemi bankovní sektor v současnosti je relativně zdravý a stabilní. V důsledku opatření bankovní unie se však eh, může dostat do vážných problémů. Po pochybné privatizace státních finančních institucí dnes u nás ovládají bankovní sektor ceřiné společnosti zahraničních bank, zatímco také společnosti jsou samostatnými subjekty, nejsou eh, ohrožovány transformací matky. Eh, po eh, provedení navrhovaných změn se stanou nástrojem vysávání likvidity z těchto zemí do země centrály. Navrhovaný bankovní dohled nedokáže mm, s zabránit transformaci civilní společnosti na pobočku a obráceně. Vážený pane komisaři, já nechci tvrdit, že vytvoření bankovní unie je skrytý mechanismus na vykradení zdrojů eh, zdravých ceřiných společností nebo projektem na vysávání likvidity z prosperujících zemí unie do jiných států. Chci však upozornit na to, že připravovaná legislativa zakládá široký prostor pro finanční manipulace s vážnými celospolečenskými dopady. Děkuji za pozornost. Grazie. Děkuji. Paní Sinclair není, takže nyní mají slovo další řečníci a řečneme paní Wortman Kohl dvě minuty. voorzitter vandaag is een historische Paní předsedkyně, dnes je mm, důležitý den v, při vytváření bankovní unie. Dohoda Evropské bank, Evropském bankovním orgánu je e, pilířem a společně s ECB e, bude možné řešit problémy bank na evropské úrovni. To je zásadní pro obnovu důvěry. Důležitá no, roli, kterou tyto banky um, hrají pro nás a pro ekonomiku. Rozhodnutí nady z prosince bylo nedostatečné, v mnoha důležitých ohledech. Především co se týká um, počátečních um, prvních let. Tam je otázka, jsou otázky týkající se implementace. Um, nejenom daňoví poplatníci, ale také investoři, věřitelé, akcionáři, kteří um, budou platit jako první. Znamená to, že akcionáři nyní budou více odpovědní eh, za riziko spíše než eh, rychlý, eh, rychlé zisky. Já chci poděkovat předsedovi Eurogroup a komisaři a všem, kteří pomohli dospět k této dohodě. Toto je můj poslední projev jako členky Evropského parlamentu a místo předsedkyně naší frakce. Um, když se podívám na to, co jsme, pro, z čeho jsme dosáhli, six-pack, two-pack, rozpovědná rozpočtová politika, posilování důvěryhodnosti členských států, finančního strektoru a bankovní unie. Myslím, že jdeme správnou cestou směrem k obnově důvěry v euro a eurozónu. Ekonomika se zlepšuje, ale nezaměstnanost je stále ne- vysoká. Bude to trvat dlouho, ale myslím, že jdeme správným směrem. Důležité je, že v Evropě a v členských zemích jsme schopni plnit to, co jsme odsouhlasili, a to je nutné pro hmm, celou společnost, eh, pro malé střední podniky a vytváření pracovních míst především pro mladé. Děkuji vám. Děkuji. Pan Sanchez, minuta 30. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Během stávajícího období my jsme přijali různé legislativní iniciativy, které se týkají kapitálu a vytvářeli jsme Evropský systém finančního dohledu. Abychom překonali krizi, abychom eh, tedy i eh, profitovali z evropské integrace, tak je třeba jít ještě dále. Eh, Tato plenární schůze má odsouhlasit směrnice harmonizující pojištění vkladu, vytvoření komunitárního rámce pro řešení bankovních krizí. To je velice citlivý krok právě v tom, abychom zajistili větší bezpečnost a ochranu eh, daňových poplatníků a střadatelů a mm, finančních institucí v EU. Je to zásadní požadavek pro fungování bankovní unie, mm, tak abychom prolomili začarovaný kruh zadlužení a vysokých dluhů a abychom i zlepšili Eh, eh, měnovou politiku v eurozóně. Já jsem tedy spokojen, protože, protože teď po té, co jsme odsouhlasili bankovní dohled, tak vytváříme, dovytváříme vlastně mechanismus eh, záchrany finančních institucí, tak abychom měli efektivní systém, který postupně přejde v ten jednotný fond, Ehm, pro záchranu finančních institucí, je třeba i posílit finanční systémy a to musí pokračovat ještě s dalšími reformami, jako strukturálními reformami. Je třeba i vytvořit jednotný mechanismus ochrany eh, vkladů a vytvořit eh, společnou síť eh, která se týká fiskální politiky a mm, je třeba tedy mít nejenom tedy bankovní finanční unii, ale i fiskální unii. Děkuji, pan Schmidt, minuta 30. paní předsedající, děkuji. Bankovní unie je pravděpodobně nejdůležitější hlasování za celé naše volební období. Zakládáme tím eh, velmi silnou roli pro ECB. Jako dohodový orgán daní poplatníci neponesou náklady a vznikne také společné pojištění vkladu. Měnová unie byla od začátku velmi důležitým eh, faktorem integrace, protože překonávala vzájemnou nedůvěru, kdy si lidé mysleli, že eh, euro nebude přijímáno, lidé si mysleli, že Řecko bude muset opustit eurozónu. Všichni ti lidé se mýlili, protože nechápali, jak důležité je euro pro evropské instituce. Evropa se teď zpamatovává z nejhorší hospodářské krize od 30. let a Řecko se vrátilo na úvěrové trhy. A já mu gratuluji. I Irsko ehm, je na tom mnohem eh, lépe a Portugalsko a eh, ukazuje se, že bankovní unie může ještě posílit stabilitu a přijde hospodářské oživání. Škoda, že Švédsko je mimo bankovní unii Určitě to není pro velké banky, pro jejich zákazníky a také si myslím, že to oslabí švédský vliv v Evropské unii. Je to moje poslední řeč v Evropském parlamentu a proto bych chtěl poděkovat předsedovi, panu komisaři a předsedovi rady, protože tomu věnovali hodně práce a doufám, že moje země se jednou také připojí k bankovní, eh, k bankovní a měnové unii. Honorable Gigold. Pan Gigold, dvě minuty. Frau Präsidentin. Paní předsedající, pane komisaři, pane předsedo rady, vážení kolegové, Jenom velmi stručně, bankovní unie je určitě velkým krokem kupředu v tomto volebním období. Zpřísňují se pravidla, máme teď společný nebo jednotný evropský dohled, máme společná pravidla pro likvidaci bank a to by mělo posloužit k tomu, že v budoucnosti už to nebudou daňoví poplatníci, kteří budou muset nést náklady za jejich záchranu, ale zodpovědnost ponese trh. Tím to ještě není všechno u konce, ještě chybějí dva důležité eh, prvky, jednak je to zdanění finančních trhů, Eh, tedy daň z finančních transakcí, to ještě pořád nebylo v praxi zavedeno a nemáme pořád žádné řešení toho, že některé banky jsou tak velké, že i s eh, nejlepší možnou architekturou likvidace bank eh, bude pořád velmi pochybné, jestli je vůbec možné je zlikvidovat. Takže bychom měli mít nějaký systém, kde by komise, která už předložila příslušný návrh, to ehm, začne v praxi měnit a zbývá otázka, jaká by měla být role parlamentu. Parlament eh, u všech těch nástrojů, které jsme přijali, eh, prosazoval efektivnější a evropštější a demokratičtější model právě u likvidace bank jsme eh, učinili velký pokrok a proto budu s touto zprávou souhlasit a budu pro ně hlasovat. Musím ale říci, že mezivládní dohoda, která je paralelní s přijímáním legislativy, je porušení práva ze strany Rady a Evropská komise nezasáhla nebo neměla odvahu s tím něco dělat a přitom by měla být strážkyní smluv. A dále mě znepokojuje, že za zavřenými dveři hospodářského finančního výboru e, zazněl pokus e, eh, tím článku 27.2, kdyby se měla omezit rekapitalizace bank. E, Teď se zachází do podrobností a já si myslím, že komise i rada i parlament jako celek by zase se měli postarat o to, aby ta zodpovědnost platila i nadále. Grazie. Děkuji. Pan Strejček, minuta. Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, dobrý den

Grazie. Děkuji. Pan Chuntis, minuta. Είδαμε να καταραίει το χρηματοπιστωτικό σύστημα καζίνο. Ano, kolaps ekonomického systému ve stylu kasína, to je něco, co postihlo nakonec všechny. A my jsme Eh, teď eh, se hovoří o tom, že spekulanti investují velké peníze, vydělávají velké peníze v době, kdy lidé trpí. Eh, v Řecku na léta, léta nás čekají velké škrty. Mm, a v podstatě to došlo, k tomu došlo i k jiným, v jiných státech, Kypr, Itálie, Irsko, Španělsko, kdy mm, Barnier a jeho kolegové ale um, obětovali moji zemi Řecko. Rada, komise a e, centrální banka vlastně i většina tohoto parlamentu. Bohužel. Nahrávají bankovnímu systému a snaží se i vlastně posílit finanční systémy a vlastní banky které budou dále a dále způsobovat krize. Děkuji, děkuji. Pan Helmer, minuta. Uh, Paní předsedkyně, návrhy, které máme před sebou, jsou nedostatečné pro eurozónu a pro celou EU. Bez společného programu pojištění vkladů mm, není neexistuje eh, skutečná bankovní unie, ale eh, Němci si nepřejí garantovat eh, v celé eurozóně. Stejně tak londýnské City, což je globální bankovní centrum, je ohroženo složitými požadavky EU. Bailouty mm, a podobné mm, Podobné eh, věci jsou v podstatě jenom takovou náplastí nad eh, nádor, na nádor, který eh, regulace, která nedává smysl odmítání evropských lídrů vzdát se svého projektu ohrožuje ekonomické perspektivy mladé generace v Jižní Evropě. Paní předsedkyně, oni už trpěli dost. Je na čase demontovat euro. Uh, Pane Elmar, máme tady modrou Helmer, máme tady modrou kartu pro vás, akceptuji Pane Helmer, pokud se domníváte, že tyto návrhy jsou tak neakceptovatelné, proč vaše frakce eh, eh, se nedostavila ke stovkám jednání, které probíhaly v posledních pěti letech tak důležitém tématu, jako je řešení eh, poškozeného bankovního systému. Proč čekáte až na úplný konec poslední schůzy tohoto parlamentu, než jste se tedy obtěžoval nechat se slyšet? Děkuji vám. Děkuji, Vicky to je vždy hezké si vás poslechnout. Když se nacházíte v malé frakci strukturální menšině jako euroskeptická strana, která se staví proti projektu Evropské unie, tak nemůžete sledovat podrobně všechna témata bez ohledu na to, jak jsou důležitá. A já jsem rád, že se mohu k této věci vyjádřit a děkuji Vicky za její otázku. Děkuji. Pan Gozes, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, pane zástupče rady. Jsem rád, že konstatuji, že většina z nás, až na malé výjimky, které nesouhlasí, že se nám podařilo přijmout, eh, odsouhlasit eh, velice odvážné návrhy eh, komise, pan komisař je velice odhodleně prosazoval a díky této práci s radou a s komisí jsme skutečně ukázali, že naše politická vůle se realizuje. Jde nám o to, aby, ekonom, aby eh, Evropská unie byla ekonomicky akční. Je třeba zde eh, poděkovat všem, kteří k tomu přispěli, k tomu, že můžeme přijmout tento předpis na konci tohoto období a přijmout i velice ambiciozní harmonogram i podařilo se nám během tohoto mandátu i vytvořit základní pilíře jako mechanismus dohledu, jako je systém řešení eh, krachu s tím, že budeme mít jednotný fond a potom mechanismus pro záruky zajištění vkladu a vlastně tím dáme eh, důvěru evropských občanů eh, a tím zajistím, aby evropští občané měli důvěru v bankovní systém, abychom předešli i excesům v bankovnictví. To bude vlastně eh, šťastný závěr naší činnosti, která se týkala finanční regulace a jde nám o to, aby finanční systém byl solidní, aby odolával případným novým systémovým krizím, abychom i e, zajistili, že banky budou sloužit ekonomice. Podařilo se nám překonat názorové rozdíly, pokud jde o bankovní dohled nebo pokud jde o e, vytvoření e, systému pro zajištění vkladu. A to všechno díky kolektivní vůli Většina z nás se snažila eh, pracovat na lepších řešeních a pane komisaři, vy jste se hodně podílel na těchto řešeních i na a dnešní rozprava, eh, dovolte, abych tak řekl, to je v podstatě taková třešnička na dortu celé této exemplární činnosti na, nad regulací na trzích. Děkuji. Grazie. Děkuji. Paní Beres, minuta 30. Děkuji, paní předsedající, pane předsedo rady, pane komisaři. V době, kdy v Evropské unii eh, je velká nezaměstnanost, tak je potřeba bojovat proti eh, bankám, které vykazují velké přebytky a já jsem velmi ráda, že na tomto zasedání přijmeme ten základní kámen pro fungování bankovní unie, který eh, by se měl opírat o tři pilíře. Nejprve bych chtěla eh, poděkovat svému kolegovi Hekmarkovi, to není úplně eh, obvyklé, který hovořil o tom, že v případě, že se banky naleznou v potížích, tak bude potřeba restrukturalizovat jejich aktivity. To řešení je jednoduché, zajistit, aby vkladatelé a daňoví poplatníci nebyli ti první, kteří ponesou náklady na záchranu těchto bank. To bude platit od 1. ledna 2016, od té doby to budou věřitelé a akcionáři těch bank, kteří ponesou Eh, náklady na, eh, za tyto ztráty. Eh, pojištění vkladu, zprávu k tomu připravil Petr Simon, bude znamenat harmonizovaná pravidla v případě bankrotu banky vkladatele během šesti dnů dostanou vráceny tyto vklady až do výše 100 tisíc euro. To byl příslip, který se teď stává realitou. A na závěr od naší kolegy Elizy Ferrery Eh, jsme také slyšeli, eh, že naše politická skupina přispívala do této diskuse. My jsme chtěli, aby se prokázalo, že existuje evropská dimenze, že můžeme překonat přístupy některých členských států a že můžeme mít skutečnou Evropskou eh, bankovní unii, která povede k přerušení té vazby mezi státním zadlužením a ztrátami bank. Díky tomu bychom mohli eh, konečně začít investovat, posílit hospodářský růst a vytvářet zaměstnanost a řešit problémy našich občanů. Děkuji vám za pozornost. Grazie, onore. Děkuji, pan Klute, minuta. Ja, Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl také nejprve zúraznit, že z našeho pohledu je bankovní unie velmi důležitým krokem, správným směrem. Pokud eh, máme měnovou unii, tak bychom měli mít i jasná pravidla pro bankovní sektor a pro koordinaci hospodářských politik. To už jsme říkali na začátku této krize. Ale mám ještě několik kritických poznámek. Cílem bankovní unie mm, je zejména prostřednictvím toho fondu na likvidaci bank, aby daní poplatníci byli chráněni před tím, že by museli nést náklady na jejich záchranu, ale musíme poukázat na to, že vybavení tohoto fondu nebo ví, výše tohoto fondu není dostatečná. Máme ještě další pochybnosti, měli bychom na tom dále v budoucnosti pracovat. Další důležitou otázkou je pro nás také ehm, problém too big to fail, to se tímto bodem eh, neřeší. Není možné eh, s tím něco zatím dělat a myslím, že je to velký podnět pro příští volební období a že příští parlament se s tím bude muset eh, účinným způsobem potýkat. Děkuji vám teď, pan Ferber, na minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedající, pane komisaři, pane eh, předsedo rady, vážení kolegové. Po pěti letech eh, tohoto volebního období můžeme pyšně říci, že to, co jsme slíbili našim občanům v roce 2009, tedy stabilní finanční trhy a ochranu eh, daňových poplatníků a stabilní eh, bankovní sektor, takže to se nám podařilo všechno splnit. Podařilo se nám vytvořit dohledové struktury v Evropské unii, podařilo se nám také regulovat finanční trhy, eh, přeci o tom ještě budeme dneska hlasovat a, a tím zavést rozsáhlou regulaci, kde tím se provádí eh, dohoda G20. A neměl by dále vzniknout eh, nestabilita na finančních trzích. A tímto rozhodnutím o bankovní unii jsme se postarali také o to, aby to nebyli daňoví eh, poplatníci, ale aby to byl ten bankovní sektor samotný, který ponese náklady na záchranu bank v problémech. Je to velký úspěch tohoto volebního období. Pracovali jsme na tom všichni společně Mm, pokud ještě mohu říct několik eh, slov, eh, protože dnes eh, večer se bude hlasovat bez další rozpravy, co se týče například MIFIDu, těch, o tom jsme dva půl roku diskutovali, napříč několika předsednictvími, pan komisař se účastnil velmi dlouhých jednání, Nakonec eh, to řešení eh, je velmi důležité, platí pro celou Evropskou unii, ale bude platit také pro ostatní finanční eh, a hospodářské trhy na tomto světě. A já bych chtěl poděkovat za kolegialitu a úsilí, které jste tomu všichni věnovali. Děkuji, pan Domenici minuta 30. Děkuji paní předsedkyně Alčelili. To je vlastně poslední schůze tohoto e, eh, funkční období ve Štrasburku. E, kolegové, pane komisaři, já myslím, že je dobré udělat si takovou obecnou bilanci ohledně finanční a bankovní regulace, e, o, kterou jsme se snažili přijmout. My jsme spokojeni? Ano i ne. E, samozřejmě zde e, některé e, věci jsme udělali velice dobře, jak zde sdělili někteří kolegové, ale jsou tam kromě toho světla i určité stíny je i pozitivní činnost, kterou provedli eh, zpravodajové, pokud jde o mechanismus řešení krizí, pokud jde o pojištění vkazu a obecně řečeno je zde eh, pokus eh, ochránit daňové poplatníky. Ale lhuty jsou příliš dlouhé, dlouhé lhuty pro rozhodování a přijímání a aplikaci norem. Já lituji, že se nám nepodařilo během tohoto funkčního období mm, i nepřijmout eh, návrh oddělení bankovní činnosti a investiční činnosti v rámci jedné banky instituce. To je úkol pro příští funkční období. Já myslím, že bychom ještě měli i omezit tendence bank, eh, které eh, se snaží se příliš zadlužovat třeba. Zde potřebujeme efektivnější bankovní řízení, abychom kontrolovali, co dělají tedy tyto banky je třeba tedy oddělit ale velké banky od malých bank, třeba od těch kampeliček, které jsou aktivní pouze lokálně. Hlavní cíl regulace by měl být garantovat solidnost, pevnost finančního systému ve veřejném zájmu. Jak řekl Benjamin Franklin, je lep, prevence je lepší než léčba. Děkuji, paní Podimata, minuta 30 paní předsedkyně. Je to takové symbolické vlastně, že na poslední plenární schůzi zde dnes tedy odsouhlasujeme eh, velice významnou část bankovní unie mm, i eh, mm, pokud jde tedy o ten záchranný fond a eh, mechanismus pojištění vkladů Ehm, což je základ eh, pro to, abychom eh, předešli roztříštěnosti bankovního systému v Evropské unii. Zdravé banky, paní předsedkyně, s tím, že budeme mít transparentní jednotná pravidla, tam, kde jsou potřebná. To znamená ochranu pro daňové poplatníky, aby daňový poplatník nenesl potom všechny náklady a tím vytvoříme i základ pro likviditu, i proto, že banky budou moci začít půjčovat reálné ekonomice. To je důležité. A mm, zde e, řecké předsednictví se snažilo přispět k této dohodě. Jsem velice ráda, že Rada e, zde e, zdůraznila, že bankovní unie teď má třetí pilíř, na to nesmíme zapomínat. A to je vlastně jednotný evropský systém pojištění vkladů. Doufám, pane komisaři Barnier, A teď vám děkuji za vaši eh, práci, ale doufám, že i příští komise naváže na vaši práci a že E, vlastně vytvoří ten třetí životně důležitý pilíř. Děkuji. E, nyní minuta 30, paní Tysen. Voorzitter, meneer de commissaris, collega's. Wie had er bij de start van deze legislatuur gedacht dat wij vandaag een echte... Eh, na um, začátku tohoto parlamentu jsme byli schopni finalizovat eh, mechanismus Eh, řešení problémů bank, jednotný systém eh, garancí vkladů. A to jsme si stanovili jako úkol a můžeme být pišní na své úspěchy. Mm, hledali jsme konkrétní výsledky a máme ambiciozní, ale proveditelný plán. To tady jde o spolupráci v rámci parlamentu, také společně s radou a s komisí, s komisařem Baniem a jeho týmem. Eh, mm, ti, kteří slibovali zár, zraky nebo mm, tak ty nenastaly. Museli jsme přerušit tu vazbu mezi soukromým a veřejným a vytvořit základy pro zdravý a stabilní bankovní systém. To znamená, že je možné nyní problémy bank vyřešit, aniž by platil účet daňový poplatník. Toto je hm, velké množství nových pravidel, které vytváří nové perspektivy. Banky eh, hrají roli v reálné ekonomice a hm, fungovat chom zajistili udržitelný růst a vytvářela se nová pracovní místa. Díky spolupráci se nám podařilo tohoto výsledku dosáhnout a e, díky spolupráci bude Evropská unie silná ve světě. Děkuji, pan Karas, minuty. Paní předsedkyně, dámy a pánové, podařilo se nám e, tento den e, mamutí projekt dokončit mamutí projekt e, řešení krizí. Další velký krok směrem k evropské integraci. Důležit, je to důležité ujištění pro evropské občany. Bankovní unie je mm, pro nás zajištění toho, aby v případě bankovní krizi nesahali do kapsy daňoví poplatníci. Evropské banky jsou díky tomu stabilnější a odolnější vůči krizím. Nová úprava o vlastním kapitálu vytváří pravidla pro všechny banky. Společný dohled ECB e, zajišťuje, aby se pravidla aplikovala rovně. Ehm, všechny banky v rámci, ke všech bank v rámci um, mechanismů. Dále vytvoř, vytváříme jistotu pro drobné vkladatele díky rychlému vyplacení těch chráněných 100 tisíc euro. Fond pro pojištění vkladů se vytváří bail-in v případě insolvence se stává normou a Eh, posilujeme fond pro řešení problémů bank. Jeden z hlavních cílů našich úsilí je takto zajištěn. Nebudou se používat již peníze daňových poplatníků na záchranu nemocných bank. Pane komisaři, v Bazileji 3 máme, eh, jsme také schválila eh, úpravy týkající se bank. V březnu 2013 jste předložil podrobná kritéria k identifikaci nositelů rizik, které by spadaly pod tato omezení. My jako legislativa jsme vytvořili jasná pravidla a požadujeme, aby dohledové orgány a Evropská komise udělala všechno pro to, aby byly důsledně implementovány. Z našeho hlediska k tomu patří eh, i eh, také to, aby eh, docházelo k ex ante notifikaci příslušným orgánu, co se týče personálu. A váš návrh má jeden velký otazník. My však nechceme žádné díry, netolerujeme. Chceme, aby bylo pravidlo Capone implementováno. A tady chceme jasné stanovisko, aby tento otazník právě byl odstraněn. Grazie. Děkuji. Pan Stolojan, minuta 30. Předinte. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl pogratulovat všem zpravodajům, kteří pracovali na těchto velmi důležitých zprávách, které mají vést eh, k dokončení bankovní unie. Chtěl bych také pogratulovat eh, radě a komisi, zejména komisaři Barnierovi, za velké úsilí, které eh, v tomto směru vyvinul. Všem těm, kteří ještě pořád nevěří v sílu Evropské unie, řešit své problémy. Bych rád připomněl, že v Šumanově deklaraci je napsáno, že jednotná Evropa bude dos, nebude dosažena přes noc, ale malými postupnými kručky, které vytvoří eh, solidaritu mezi státy de facto. A to byl začátek Evropské unie. Návrh EPP na změnu smlouvy o fungování Unie by měl být eh, přijat tak, aby ten pokrok, jehož bylo dosaženo v poslední době, podobě hm, skutečné hm, hospodářské bankovní unie byl ukotven ve smlouvách, abychom mohli postupovat s integrací. Děkuji. A nyní má slovo pan Fajon na minutu a půl. Děkuji, paní předsedající. Dnes na plenárním zasedání Evropského parlamentu stojíme před historickým okamžikem, nejenom, že diskutujeme o bankovní unii, ale budeme ještě večer hlasovat o velmi zásadních eh, věcech, které s tím souvisí. A proto bych dnes chtěl tady eh, vystoupit a poblahopřát celému Evropskému parlamentu. Chtěl bych eh, poblahopřát komisaři, Baros, komisaři Barnieru, předsedovi komise Barozovi a všem ostatním, kteří se podíleli na tomto důležitém úspěchu. Největší problém v roce 2009 byl v tom, že jsme nechtěli, aby daňoví poplatníci museli nadále platit za problémy bank. A dnes vysíláme velmi důležitý eh, signál. Eh, obrátili jsme nový list, eh, nabídli jsme pozitivní reakci na tyto problémy, usnadníme podnikům situaci, protože budou platit eh, menší úroky z půjček. Budeme mít také jednotný eh, přístup k těmto věcem v EU, ale ještě pořád tady máme několik záležitostí, na které se musíme důkladněji podívat. Měli bychom mít lepší systém pojištění vkladů. měli bychom lépe chránit kladatele a to budou úkoly pro příští volební období. Toto je můj poslední, moje poslední vystoupení jako poslance Evropského parlamentu. Ale já určitě budu držet pěsti tomu, aby v příštím volebním období se podařilo přijmout další pozitivní kroky na ochranu vkladatelů. Takže ještě jednou děkuji všem kolegům, kteří tady dnes jsou, za práci, kterou pro Evropu vykonali v tomto volebním období. Myslím, že se nám podařilo dosáhnout výrazného zlepšení eh, situace v Evropě. Hübner, eh, um... Děkuji, minuta 30, paní Hübner. Děkuji, pane komisaři, kolegové. Dovolte, abych poděkovala všem, kteří umožnili vůbec, abychom přijali tyto dva předpisy eh, s tím, že nám leží na srdci jednota Unie a já děkuji za to, že jsme společně eh, zachovali vnitřní trh a díky tomuto mechanismu budeme chránit Eh, osoby, mm, jednotlivce na daném území, kde působí banky. Ten jednotný fond bude eh, schopen eh, do určité míry kompenzovat za ten fakt, že nečlenové euro budou mít také přístup k mechanismu. Je zde nediskriminační klauzule, která byla vtělena do předpisu, to také zajistí lepší zacházení a potom jednotný fond a jeho rychlé vybudování. To je dobrá zpráva. E, to i e, určitě posílí demokratickou legitimitu, kterou tento systém má. A poslední e, připomínka k BRD. Také jsme rádi, že se nám podařilo i vyvážet ty vztahy home-host. SRM, tedy MBRD, umožní, aby Evropa Mm, posílila finanční stabilitu. Jak víme, to je stejně tak důležité jako e, předpoklad pro růst. Děkuji. Grac. Děkuji. Pan Langen, minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych e, chtěl poděkovat panu komisaři za jeho práci v posledních pěti letech, která byla ve Nikající já si živě vzpomínám na jeho předchůdce, který až 15. Mm, března 2009 předložil první návrhy, e, protože e, se, e, protože chtěl jít do Irska tehdy. Takže ještě jednou děkuji. Přesto se domnívám, že bankovní unie není všelek a jsem vděčný za to, že především co se týče fondu na řešení problémů, Eh, tak eh, by to bylo na jiném právním základě, než požadovala většina parlamentu, protože tento fond nebude schopný řešit staré případy, ale jenom budoucí a ty staré se budou stále řešit podle národních pravidel, ať je to Dexia, Beneluxu nebo eh, v Německu nebo Credit Agricole ve Francii. Těmto mm, tyto případy fond nevyřeší ale jsem rád, že vklady jsou mm, komunitarizovány a že skladatelé v bankách, kde se hodně eh, šetří, nebudou platit za banky v mých zemích. Právní základ ECB eh, pro bankovní dohled je stále nejasný. ECB eh, e proto trvala na eh, zátěžových testech před převzetím této odpovědnosti. Bankovní unie je důležitá, ano, s tím souhlasím, ale není to všelé. Děkuji. Děkuji. A nyní máme zde řečníky, kteří požádali v rámci spontánních řečníků Catch the Eye. Je jich deset, dám slovo všem, ale prosím respektujte jednu minutu. Paní McGuinness, prosím. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedající. Děkuji všem eh, kolegům Gunarovi, Marian, Korin a dalším ve všech politických stranách za tuto vynikající práci. Pane komisaři, vy jste dnes použil Eh, výraz, že to byla velmi mocná krize a měla velmi obrovský dopad na rodiny, na politiku, na podniky v celé Evropské unii. Neměli bychom zapomínat na to, že v irském kontextu, a chtěla bych připomenout, že naši daní poplatníci eh, zaplatili ze svých kapes eh, nejvíce, celkem 64 miliard euro takže tuto dohodu potřebujeme. Eh, dohodu, která byla eh, rámce schválena eh, v červnu 2012. Potřebujeme mít bankovní unie a chceme, aby ty přísliby učiněné na adresu Ruska byly splněny. Byla tady řeč o etice a morálce a není to poprvé. Děkuji, že jste ta slova použil v tomto parlamentu v souvislosti s bankovní unii. Přeji hodně štěstí kteří, eh, vám všem, kteří tady eh, zůstáváte v parlamentu. Děkuji, pan Kelly má eh, slovo na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Jak říká pan Karas, toto je velmi důležitý den pro Evropskou unii. Také proto, že končí pětileté volební období a Všichni jsme usilovali o tento výsledek. Já bych chtěl pogratulovat komisaři Barnierovi, který odvedl vynikající práci v posledních pěti letech. Takže je to velký den a chtěl bych ještě se vyjádřit ke třema věcem. Pojištění vkladu je obrovský krok, který by měl obnovit důvěru banky. Vynikající výsledek. Bonusy bankéřům byly omezeny, to je také dobré. Já bych chtěl, aby to bylo omezeno ještě více, ale minimálně eh, Eh, to bylo učiněno. A potom tady byla zmínka o too big to fail, banky, které jsou příliš velké na to, aby mohly zkrachovat. Měli bychom mít ještě nějaký systém, který by tomu zabránil, aby takto velké banky vznikaly. Děkuji, pan Penkovič. Hvala lijepa, gospođo podpredsjednice. Pozdravljam povjerenika. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl eh, pozdravit pana Barnema, má můj eh, velký respekt za práci, kterou eh, odváděl během krize. Chtěl poděkovat také všem zpravodajům, kteří předložili tyto dvě zprávy, protože ty umožňují dokončit bankovní unii. Slyšeli jsme tady toho hodně o tom, že Evropská unie jedná příliš málo, příliš pozdě, ale já si myslím, že díky těmito dvěma nástrojům se více zaměřujeme na prevenci, posilujeme stabilitu bankovního sektoru a minimalizujeme náklady pro běžné občany. kteří by eh, mohli eh, utrpět ztráty v případě problému některých bank. Takže posilujeme úroveň jejich ochrany a tím pádem posilujeme i důvěru ve finanční instituce v Evropské unii. Děkuji, pan Prendergast. Thank you, uh, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Kolegové, já chci vzdát hold práce paní Ferreira a jejího odhodlanosti zabránit opakování finanční katastrofy, které nás eh, stála tolik od roku 2008. A jak eh, řekla kolegyně, stálo to 64 miliard veřejných přeněz, 40 našeho HDP. Tato dohoda nás eh, posouvá dál směrem k obezřetnějšímu bankovnímu systému v Evropě. Společně se silnějším bankovním dohledem a přísnějšími kapitálovými požadavky budeme mít pravidla pro řešení problému restrukturalizace bank. Domnívám se, že to je nejdůležitější legislativa, kterou jsme to, za tohoto mandátu schválili. A přála bych si, abychom to udělali dříve a aby členské státy umožnili, aby to zašlo ještě dál. Máme hierarchii eh, akcionářů, eh, kteří jsou zodpovědní za eh, ztráty. Jednotný fond pro bude eh, dále příslušný za vyrovnávání dalších ztrát. Děkuji. Pan Manka. Gracia. V roku 2006. Děkuji. V roce 2006 eh, evropští socialisté předložili návrh, které měly zmenšit pravděpodobnost a eh, sílu budoucích systémových krizí. Pravicová část Evropského parlamentu to tehdy odmítla s tím, že všechno vyřeší sám trh, ale nevyřešil. A proto krachující banky musely eh, být zachráněny občany, kteří eh, tyto problémy vůbec nespůsobili. Pokud si zisky dělí eh, vlastníci bank a na jejich ztráty se skládají všichni, tak to určitě není příliš dobré, pokud si ti nejbohatší ukládají peníze v daňových rájích a všichni ostatní platí za jejich, za jejich chamtivost. Cílem řešení krizových situací musí být ochrana vkladatelů, kteří musí mít záruku, že finanční služby budou moci pokračovat a že bude finanční systém stabilní. Musíme eh, omezit eh, morální eh, hazard tím, že krachující instituce se nebudou moci spoléhat na veřejnou finanční podporu a budou muset nést tyto ztráty věřitele akcionáři bank. Děkuji, pan Papadopoulou. Paní Papadokulu, děkuji. Paní předsedkyně, tento týden ehm, na Kypru ehm, jsme měli Velikonoce a zároveň tady ve Štrasburku. Teď rekapitulujeme pět let zpátky, co se nám podařilo a co se nám nepodařilo. v době krize. Ale to je velice smutné čtení. To především eh, z pohledu Kypru. Když se podíváme teď na otázku systémového rizika a všechny tyto návrhy mm, se mají změnit v závazné předpisy. Eh, teď říkáme, ano, díváme se do budoucna, ale co země jako Kypr, eh, které mají problém? A my jsme si eh, prošli tedy celou křížovou cestu v posledním období. A ano, díváme se do budoucna, ale nesmíme zapomenout na ty, kteří trpí kvůli minulosti. Grazie. Děkuji. Paní Tomašič. Děkuji stabilnost europskog financijskog sektora važna je za budućnost jedinstvenog tržišta. Stabilita evropského finančního systému je důležitá pro jednotný trh, ale nemělo by to mít eh, přednost před ochranou eh, občanů, protože eh, členské státy a jejich vlády se chovaly několikrát nezodpovědně v rámci boje proti krizi. Často to vedlo k nové zadluženosti a ty politiky se minuly cílem a banky v podstatě spíše dále přispívaly k destabilizaci finančního systému. Dnes hovoříme o ochraně před krachy, ale především jde o ochranu našich občanů a malých střadatelů, aby byli chráněni před novými politikami, kterým budou brát peníze z kapese. A proto jsem eh, zvědavá, jak dopadne tyto návrh, jak Eh, to bude s tím záchranným fondem a je dobré, že nepůjde se, eh, se státních peněz, ale ze soukromých peněz bank. To podpoříme. Děkuji. A nyní má slovo hm, pan Volžanič. Eh, Děkuji, paní předsedající. Toto je krok správným směrem. Ale není to nějaký historický den, není to okamžik, kdybychom měli říkat, že ty eh, ztráty by měli nést ti, kteří je způsobili. Víme, že nezodpovědné chování bank, eh, nezodpovědné uvěrování eh, znamenalo, že banky půjčovaly peníze, které vlastně neměly a nakonec si to byli daňoví poplatníci, kteří to museli uhradit. Teď by se to ale mělo změnit. Měli bychom mít bankovní systém, který bude společný pro všechny členské státy a který bude opatrně zacházet našimi společnými eh, prostředky. Mělo by se ale také zabránit bankám, aby nakládali s virtuálními penězi, které vlastně neexistují. A my doufáme, že v příštím volebním období se parlament touto věcí začne zabývat. Děkuji, pan Salavrakos. Děkuji, paní předsedající. Je dobře, že na evropské úrovni budeme mít eh, pojištění vkladů pro eh, malé střadatele. Je to podle mě velmi dobrý výsledek, ale v konečném důsledku někdo ty krize zaplatit musí a v konečném důsledku to budou daňoví poplatníci a ne akcionáři. Přesto všechno, co tady bylo řečeno, měli bychom si uvědomit, že to je také měnová krize a že musí dojít k nějakému uvolnění. Máme silné euro, které je brzdou hospodářského růstu a podkopává konkurenceschopnost některých členských států. Měli bychom se spíše podívat na euro a jako měnu a neměli bychom také zapomínat na to, jak se ve stejném období vyvíjel kurz dolaru. Chtěl bych poděkovat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 madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, to je velice dlouhá cesta, kterou jsme prošli společně. 28 eh, eh, nás bylo eh, a to není tak náhoda, že nás bylo 28 Eh, já eh, jsem právě to tak chtěl, i vy, a i vlády, my jsme chtěli eh, spolupracovat abychom vytvořili jednotu na, vněč, na finančním trhu, tak jak je to na City. Je to dlouhá cesta, která začala, dámy a pánové. Já to říkám, abych zareagoval na ta slova lítosti, která jsme zde slyšeli, že ta bankovní unie přišla příliš pozdě. Ale já připomínám, že jsme začali strukturálními reformami. To byla moje priorita, vytvořit tři evropské orgány dohledu. Eh, eh, ve smyslu zprávy Rozier, EOPA, ESMA, eh, Goulard, Sylvie Goulard, Sven Gigold, Petr Skimmer a další byli zpravodaji. A potom velice rychle e, jsme tedy pro eurozónu, tedy pro ty, kteří budou chtít přistoupit k bankovní unii, ano, Švédsko je a další jsou vítáni, e, tak jsme tak jsme začali vytvářet toto pro eurozónu, protože stabilita, respektive nestabilita eura, e, to znamená stabilitu či nestabilitu celé Evropské unie. A totiž tato bankovní unie je e, zásadním e, bodem. Eliza Ferreira, Marian Thyssen a Sven Gold e, se tomu hodně věnovali a jak řekla Corinne Wortmann Kohl, zde je třeba i uvítat, kvitovat s potěšením řecké předsednictví a přece, činnost předsedy Euroskupiny i vůbec centrální banky pan předseda Draghi a e, místa, e, místo předsedové také se do toho hodně zapojili. Společné pravidlo. Je třeba mít společné pravidlo, společnou strukturu, e, která zabrání tomu, aby ve finále to byli občané, kteří budou platit za dluhy bank. Gunnar Hortmark to před chvílí připomněl. A potom obezřetnostní strukturální pravidla pro všechny aktéry Máme zde předpis solvenci mm, a eh, o tom hovořil kolega Balc a potom kolega Karas. Ten eh, hodně pracoval eh, na těch obezřetnostních pravidlech pro 8300 bank v Evropské unii. Jsou to strukturální reformy, které mají omezit riziko. Je třeba i přenést odpovědnost. Ano, a prvním předpokladem pro odpovědnost je, před, je průhlednost. Musíme vědět, kdo má dělat co. Musíme na to vrhnout světlo, zatím to, tam toho světla moc nebylo. Mary McGuinness, ano, slovo morálka, etika. To není normální, nenormální, to není nenormální hovořit eh, v těchto termínech a eh, samozřejmě za těmito koncepcemi musí být předpisy v obecném zájmu. Etika, morálka, a riziko. Zde reaguji na Hotmara Karase ke konkrétnímu bodu, o kterém hovořil, to znamená technické normy o odměňování v rámci eh, CRD. Já vítám vaši dohodu, kterou jste přijali v oblasti odměňování nedávno tedy právě. Je třeba eh, definovat risk takers a na ty se budou vztahovat pravidla CRD v oblasti odměňování. A potom, eh, pokud jde o diskuze ve výboru Econ, tak od Marka Rastovorice dobře ví a já i zde podporuji tu myšlenku parlamentu, že příslušné orgány musí být informovány ex ante o tom, že tato pravidla se budou aplikovat a právě v tomto smyslu si vykládám překládáme tyto technické normy a já tento výklad, pane Karasi, potvrdím eh, formálním dopisem. To je takový příklad, kdy občané čekali na naše reakce a vy jako parlament, vy jste eh, eh, reagovali v součinnosti s radou a komisí. Samozřejmě svět financí si nemůže eh, myslet, že jim je všechno dovoleno a my jim nesmíme všechno dovolit, tak jak to bylo třeba před 20-30 lety. Tento svět financí, jak řekl pan Gozes, má sloužit reálné ekonomice a ne sloužit sám sobě. Hodně jsme pracovali a poněvadž já zde hovořím o občanech, o daňových poplatnících, které jsme chtěli chránit, tak bych také chtěl zmínit pár Eh, předpisů, které jsme přijali za poslední čtyři roky. Právě jsou to předpisy pro občany, jako záruky za vklady, pojištění vkladu, to je pro občany, pane Simone, eh, paní Beres Prips, eh, tedy ten základní bankovní účet je organ Klute. Zde vítám přítomnost kolegyně, která se tomu věnovala. Potom hypoteční úvěry Sanchez Presedo na tom pracoval. Dále potom odměňování investorů, kompenzace investorů, potom platební služby eh, Pablo Zalba a Jogo Fejo. To jsou předpisy pro občany, které se dotýkají každodenního života občanů a rodin, které trpěly právě tím, že ty systémy byly tak obskurní a nebylo jasné, kdo za co zodpovídá. Tím chráníme občany. A kromě toho, paní předsedající, ano, to stojí za to, abych připomněl tuto práci. Potom eh, celé ty sektory, kterých se to týká, třeba alternativní fondy, eh, potom shadow banking, stínové bankovnictví, Michael Fon, pan Alkadrawi, potom eh, deriváty Werner Langen, zde děkuji mu za vynikající práci v této oblasti. Je to sektor, který v oblasti obchodování představuje 600 eh, miliard euro a je to netransparentní často. My jsme na to chtěli se snažit vrhnout určité světlo. Eh, potom short selling, eh, short sell, potom finanční trhy, Markus Ferber, o tom před chvíli hovořil, to je důležitý předpis, zneužívání trhu, boj proti manipulacím. Někteří bankéři budou muset jít do vězení kvůli manipulacím Ellen eh, McCarthy na tom pracovala. Potom ty eh, ratingové agentury, USIC, kolektivní investování, eh, Gigold, Sad Current Audit, potom cené papíry, paní Swimbold, dále zjednodušení účetních pravidel, pan předseda Léne, Eh, kterého zde teď vítám, potom finanční konglomeráty, pan Stolojan a ještě bych dodal dva předpisy, které jsou pro mě významné, pro tedy vnitřní tak důležité, mm, poněvadž jsou to předpisy, které i jsou předpokladem růstu. Je to kapitál, eh, rizikový kapitál, paní Hübner a pan Lambert, tím byli pověřeni, a potom Evropský fond eh, pro sociální podnikání. To je také sektor, který vytváří pracovní místa v oblasti, tedy kde byla paní Sofia Kony zpravodajkou. Takže jsem chtěl připomenout všechny tyto zprávy a zpravodaje, protože díky jejich spolu, spolupráci, díky právní službě a díky všem eh, se nám podařilo eh, je přijmout. Ale to není konec. Řada z vás se sem vrátí, nebo si to aspoň přejí se sem vrátit do parlamentu, aby mohli pokračovat eh, v této práci třeba dlouhodobé financování paní Graca nebo benchmark hm, paní Sharon Bowl nebo nefinanční výkazy, pan Baldasáre, strukturální reforma bank. Dámy a pánová, vím, že tento předpis byl předložen pozdě. Logicky jsem chtěl, abychom udělali všechno ostatní, to znamená všechny ty horizontální předpisy, které se týkají těch 8300 bank. To znamená řešení krachu, vklady, eh, kapitalizace eh, a tyto předpisy tedy bylo třeba do detailu rozpracovat. A já jsem si kladl otázku, stačí to? A odpověděl jsem ano, stačilo by to, pokud ty předpisy budou přijaty, tak to bude stačit pro Gro Bank. A pokud se budou samozřejmě tyto e, předpisy striktně respektovat. Ale říkám, ne, stačí to pro těch 30 největších bank, které často mají bilanci eh, větší než HDP dané země, kde jsou etablovány. A takže netýká se to pouze zemí, kde mají sídlo, ale týká se to toho, že tyto banky mají vliv na celý systém bankovnictví v Evropské unii. Proto nám jde o strukturální reformu a váš parlament určitě po novém zvolení, a řada z vás se sem vrátí, pokud občané budou chtít, tak určitě budete moci na této reformě pracovat. A já, pokud zde budu, tak ať budu kde budu, tak budu se tomu také velice věnovat, protože je třeba oddělit riziko, zprávu rizik od bankovní činnosti a je třeba zakázat spekulace Eh, tedy eh, ty různé tedy eh, tradingové aktivity, které nemají tedy smysl pro to skutečné bankovnictví. Tak dámy a pánové, zde musíme dbát na to, aby tyto předpisy byly řádně aplikovány, je třeba je vyhodnocovat, korigovat, pokud bude třeba. A také je třeba i dbát na to, aby zde byly rovné podmínky pro všechny partnery a Evropská unie stála u zrodu G20 a stála u zrodu této regulace a je třeba tedy vyvodit po naučení z krize, aby se neopakovala a potom s našimi americkými partnery především, ale i s jinými partnery z G20 je třeba uh, Eh, si eh, prověřit, že i oni dělají to tež, dámy a pánové. 41 hm, legislativních návrhů. Někteří bank, bankéři si myslí, že to je příliš moc předpisů, ale já myslím, že co je špatné, je autoregulace, respektive deregulace, bezuzná regulace a mm, mm, to bylo po celých těch 30 let, kdy to nebylo regulováno a to vedlo ke krizi. Proto je třeba nastolit dobrý dohled a veřejnou regulaci. To jsme udělali společně. A paní předsedkyně, ještě bych poznamenal všechny politické skupiny, všechny politické tedy frakce, kluby, svým způsobem se podíleli prostřednictvím svých zpravodajů. A takže samozřejmě nemůžeme usnout na Vavřínech, příliš mnoho evropských občanů trpí, a mají eh, velké problémy vůbec přežít, takže myslíme na ně. A já jsem řekl, že je třeba stabilizovat finanční trhy, ano, ale teď musíme eh, vložit veškeré úsilí do oživení konkurenceschopnosti, oživení ekonomiky a růstu. Děkuji. Grazie, Děkuji, pane komisaři. A nyní má slovo pan ministr Venizelos. Děkuji, pane předsedkyně. Vážení poslanci, jako minister, jako bývalý ministr hospodářství v Řecku během obtížné doby finanční krize, v době, kdy ovlivňovala celý bankovní systém v době, kdy bylo třeba dramaticky snížit eh, dluh, dluhy mm, veřejných financí. Z mých zkušeností a z rozhodnutí eh, v souvislosti s bankovní unii společně s mechanismem jednotné rezoluce. To jsou velice důležité kroky, které mají historický význam, protože uh, my přerušujeme to spojení, eh, kdy se finanční krize může stát eh, celkovou krizí. To byl začarovaný kruh, které, z kterého bylo nutné vystoupit. Nyní klademe základy nové, nových pravidel a to je obtížné dokončení hospodářské měnové unie bude stále vyžadovat značné úsilí. A já souhlasím s um, kolegy, kteří toto v diskusích zdůrazňovali. Nestačí jednotný mechanismus dohledu, nestačí eh, systém, jednotný systém rezoluce na řešení všech problémů. Potřebujeme garance vkladů na evropské úrovni, které budou plnit účel řádného evropského systému garancí. Tady se snažíme překonat velké interní nerovnováhy mezi členskými státy, strukturální nerovnováhy, které ovlivňují vnitřní trh a finanční oblast největší nerovnováha, když se podíváme na současný bankovní trh, je v úrokových sazbách, protože eh, to reprodukuje velké rozdíly mezi růstem a rozvojem jednotlivými státy. Malé a střední podniky potřebují peníze od bank a někdy chtějí platit úroky, které mohou být o 6 vyšší než v Německu. To také, v Řecku než v Německu, to také vytváří nerovnováhy a napětí na vnitřním trhu a všechno to je proto, že neexistovala bankovní unie. Další nerovnováha, která postihla Řecko i další státy, je útěk kapitálu z jedné země do druhé. A nejen z důvodu úrokových sazeb, ale Eh, z důvodu vnímání eh, větší stability a bezpečí jinde. A proto potřebujeme ten třetí pilíř, tedy evropský systém eh, garancí vkladů, abychom byli schopni překonat tyto dvě důležité nerovnováhy. Stále je tady velký otazník, tedy před několik dnů před, nebo krátkou dobu před volbami do Evropského parlamentu. Je to celkový návrh bankovní unie. My samozřejmě se obracíme na evropské občany, především na ty, kteří jsou bez práce, kteří jsou nezaměstnaní. Ti sledují pečlivě, co se děje v bankovnictví. Pro ně je důležité, aby existoval jednotný systém řešení problémů bank. Toto jsou podmínky pro to, aby existovala zdravější, konkurenceschopnější evropská ekonomika, která by pomohla podnikům úrokové sazby, které by byly konkurenční. To je otázka, kterou musíme zodpovědět. Jak se tedy dostat k růstu, zpátky k růstu a k mm, vytvářet pracovní míst, jak eh, řešit nezaměstnanost mládeže. A takto eh, eh, toto bude důsledek našich rozhodnutí. Není to jenom ve prospěch bankéřů a eh, spekulantů. My mluvíme o reálné ekonomice. Je to důležité pro reálnou ekonomiku a tady banky musí pomáhat a tam jsou neseny důsledky. Všichni evropští občané, především ti, kteří přišli o místo a jsou nezaměstnaní, e, se e, propadají do bídy. A to jsou ti, kteří budou mít z tohoto prospěch, z té naší práce. A já chci zdát hold komisaři Barnierovi za jeho vytrvalost a odolnost. E, ještě nejsme na konci, ještě musíme udělat více kroků, především eh, co se týče spolupráce mezi investičním a retailovým bankovnictvím. Musíme říci jasně, jaké cíle sleduje bankovní unie. Musíme být schopni oddělit tedy investiční stránku a retail. Musíme mít jasná kritéria pro kvalitu poskytování úvěru v bankách, kontrolní mechanismy společně s systémem dohledu pomohou rozvoji, pomohou investicím a pomohou řešit ten celkový problém nezaměstnanosti. Protože ta představa je taková, že ekonomický a finanční sektor se rozešel s reálnou ekonomikou e, s cílem rychle vydělat a e, mít krátkodobé finanční zisky v jakémsi e, ekonomickém kasínu. A konečně se nám podařilo změnit směr a dívat se do budoucnosti optimisticky, protože to byl, tam to byla slepá ulička a nebyla, nedávala perspektivu do budoucna máme 130 důležitých systémových evropských bank a teď máme zátěžové testy, posoudili jsme kvalitu aktiv a byli jsme schopni oddělit banky a státní dluhy. Protože Mm, to tady potřebujeme zdravý jednotný evropský bankovní systém, který bude ehm, pevný a zdravý, kde budou státní obligace, mohou být uváděny na trh, kde budou zdravá portfolia, kde bude možnost podpory reálné ekonomiky můžeme se poučit z toho začarovaného kruhu a dostat se jaksi do e, nějakého e, pozitivního cyklu. Na či, přičemž nám pomůže bankovní unie. Toto je signál, který chceme vyslat evropským občanům. E, toto jsou věci, které se týkají každodenních životů. Nejsou to abstraktní eh, bankovní záležitosti, je to něco reálného, je to něco praktického eh, v každodenním životě občanů. Děkuji vám. Děkuji, pane ministře. Nyní má slovo pan Hekmark, dvě minuty. Děkuji vám, eh, paní předsedající, děkuji panu komisaři Barnierovi, panu Venizelosovi za řecké předsednictví Děkuji předchozímu litevskému předsednictví, které umožnilo dosáhnout této politické dohody s radou. Teď jsme na konci velmi intenzivního období různých jednání, které mělo vydláždit cestu k budoucí bankovní unii. Snažili jsme se tady přijmout a zavést správnou rovnováhu mezi veřejnými financemi a s reálnou ekonomikou. Teď se vstupujeme do nového období, kdy budeme muset se postarat o to, aby ta, tato stabilita přispěla k vytváření pracovních míst a k investicím do ekonomiky, protože to skutečně potřebujeme. Takže teď vytváříme podmínky pro budoucí bankovní sektor, který by měl být stabilnější, a to díky zásadě bail-in. Takže doufáme, že celý systém bude mnohem stabilnější, až nastane příští krize. A stejně tak bychom eh, měli zajistit, že budeme mít společnou legislativu, že budou eh, dobře vymezené pravomoce ve všech členských státech a budeme mít eh, dostatek investic do těch sektorů, které by se měly nejvíce rozvíjet. Asi si nikdo z nás nemyslí, že eh, všechny ty problémy eh, vyřeší bankovní sektor sám, ale minimálně, když budete investovat do bankovnictví, tak byste měl na sebe vzít stejné riziko, jako kdybyste investoval do jiného sektoru. A soukromý sektor by sám měl usilovat o stabilitu v tomto odvětví. Teď bychom měli eh, se pohnout eh, kupředu, přejít dalším věcem. Já vidím, že je tady velká podpora pro toto opatření. Teď se potřeba se postarat o to, aby to bylo správně provedeno v praxi, abychom konečně získali eh, ty investice a za, začala se vytvářet pracovní místa. Děkuji, pane Hotmarku. A nyní na dvě minuty má slovo pan Simon. Pane předsedající, pane komisaři Barniere, pane ministře Venizelosi, ostatní spravodajové eh, a stínoví spravodajové, vážení kolegové. Pro mě je velkou ctí, že dnes po pěti letech eh, debat eh, o bankovní unii můžeme dnes tuto, tento mm, proces dovést do, do konce. Jsem rád, že jsem mohl jménem socialistů eh, připravit tuto zprávu a myslím, že tímto hlasování můžeme také vyslat jasný signál z tohoto parlamentu vnějšímu světu, že Evropská unie vytvořila hm, něco velmi užitečného a praktického a to navzdory všem kritickým hlasům které by eh, se na to nechtěli vsadit ani jeden cent a nechtěli věřit tomu, že by se nám podařilo uvést eh, v život něco podobného. Ale my jsme dokázali opak. Vytvoření bankovní unie jsme vyňali daňové poplatníky z té přední linie, ty budou teď více chráněny, chráněny Eh, při vypěknutí budoucích eh, finančních krizí, které určitě nastanou v budoucnosti, ale eh, budou tyto procesy více řízeny a daní poplatníci budou chráněni před jejich dopadem. Určitě tady ještě zbývá hodně práce pro příští období, pro příští generace a kolegy v tomto parlamentu, ale i v komisi a v radě. Ale pro dnešek si myslím, že vysíláme velmi důležitý signál pro občany v Evropě. A sice, že Evropská unie znovu prokázala, že v dobách nejtěžší krize je schopná ehm, se intenzivně věnovat řešení těchto problémů. A my jsme tím překonali finanční hospodářskou krizi a posunuli jsme Evropu o krok dál. Dnes tím dovršujeme dílo které se netýká jenom eurozóny, ale celé Evropské unie zaručí více stability a bude prospěšná pro občany. Děkuji vám, pane Simone. Tím eh, končí rozprava k tomuto bodu. Hlasování proběhne dnes v poledne. A nyní přejdeme k dalšímu bodu což je společná rozprava o bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitelů. Máme tři zprávy. Paní Šaldemose, paní Pietikainen a pana Bajda.